hájeno. Drazí kolegové, včera Tunisko opět bylo předmětem atentátu, který byl spáchán v hlavním městě Tuniska. 14 členů prezidentské gardy bylo zabito jménem naší instituce. Chci velice rozhodně odsoudit tento hrůzný čin a ujistit tuniské orgány, jakož i tuniský lid, o, našem, o naší podpoře. Jsme tímto velice zasaženi a myslíme na oběti rodin. Před dva tý, dvěma týdny teroristé eh, zahájili útoky eh, v, Bamaku, Paříži, Bejrutu a pokaždé jsme toto odsoudili. Tyto aktivity teroristů ukazují, že se toto týká nás všech. Tento boj proti teroristům bude dlouhý, ale budeme ho provádět velice rozhodně. Budeme obhajovat naše demokratické principy a budeme spolupracovat a tuto spolupráci musíme zesílit s našimi partnery, s našimi spojenci. Děkuji vám. Als erster Punkt der Tagesordnung bodem našeho programu bude prohlášení Rady a komise ohledně nedávných teroristických útoků v Paříži. Nejdříve dám slovo předsedu Evropské rady.